Můžeme zahájit schůzi. Chtěla bych všechny požádat, aby se usadili. A chci všechny přivítat po letní přestávce. Doufám, že jste se ji užili. Eh, setkáme se dnes a schůze pokračuje zítra. Máme mnoho bodů na pořadu jednání, takže se nebudeme zdržovat. Eh, začneme tedy se schůzí. Eh, nejdříve Začneme přijetím pořadu jednání. Chtěla bych vás informovat, že jsme obdrželi od zpravodaje a k bodu 6, a tedy k Evropskému roku dobrovolnictví, požadavek aby tento bod nebyl projednáván dnes, ale aby eh, k, tomuto, k této výměně názoru eh, došlo později na základě pracovního dokumentu. Můžeme to udělat, protože pokud jde o časový rámec, máme ještě čas. Výbor pro kulturu by zprávu měl přijmout v lednu, takže máme čas na to, abychom prodiskutovali tento dokument. Takže pokud souhlasíte se změnou, že šestku dnes nebudeme projednávat, můžeme přijmout pořad jednání. Takže nikdo se nehlásí, můžeme přejít k bodu 2, což je schválení zápisu ze schůze 20. července 2009. Zápis máte k dispozici, byl vám rozdělen. Chtěla bych vás informovat, že Zápis bude považován za schválený, pokud během schůze nikdo nepředloží námitky. K bodu 3 přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru REGI na rok 2010. Obdrželi jsme eh, návrh na eh, harmonogram schůzí pro rok 2010. Pro vaši informaci, A kalendář je připravován službami parlamentu ve spolupráci s konferencí předsedů zohledňují dostupnost místností, dostupnost tlumočníků a tak dále. Návrh máte před sebou. Vyplývá z toho, že budeme mít 11 schůzí, začínají v pondělí, v úterý nebo ve středu. Většinou to jsou dvě půl denní schůze eh, s výjimkou eh, února, kdy máme eh, půldenní schůzi a v říjnu a v listopadu budeme mít jeden a půl denní schůze. To je tedy návrh, který máte před sebou. Jestli nikdo nemá námitky, jestli nikdo nezvedá ruku, tak považuji tento návrh harmonogramu za schválený. Nyní můžeme přejít k bodu 4, což je sdělení předsedkyně. Nejdříve bych chtěla říci, že 20. července jsme měli schůzi koordinátorů po schůzi výboru a koordinátoři se dohodli na některých návrzích, které bych vám chtěla představit. Jedná se o návrhy, které nyní a, budou předloženy výboru ke schválení. Za prvé rozdělování bodů politickým skupinám a rozdělování bodů za zprávy a stanoviska. Koordinátoři se dohodli, že současný systém rozdělování bodů, který, jak víte, vychází z Tontova systému, a bude i nadále platný až do té doby, než se o e, této metodě bude hovořit e, v budoucnosti na schůzi koordinátorů. Takže koordinátoři navrhují, že se bude pokračovat se současným systémem a pokud to bude potřeba, budeme o revizi hovořit v budoucnu. Žádná z politických e, skupin, které byly požádány Eh, o to, aby poslali své návrhy. Žádný návrh neposlala, takže eh, to považujeme za schválené nyní. A eh, druhá věc, o které koordinátoři hovořili, je otázka rozdělování zpráv. Hovořili jsme o následujících zprávách. Za prvé zpráva týkající se Madeiry a Azor, která byla přidělena skupině GUE. Za druhé jsme mě, měli zprávu návrh komise na změnu obecného nařízení o strukturálních fondech. To dostali socialisté. A za třetí jde o zprávu týkající se změny komise ohledně Evropského eh, fondu regionálního rozvoje. To dostala skupina EPP. Rovněž jsme hovořili o stanoviscích. Koordinátoři se dohodli, že rozpočet, že stanovisko o rozpočtu pro rok 2010 a bude jako navrhovatelka mít na starost eh, předsedkyně. Dále stanovisko o mobilizaci eh, Evropského fondu Solidarity, především s ohledem na Francii. Koordinátoři se dohodli, že pošleme dopis výboru pro rozpočet. A za třetí zde máme stanovisko týkající se roku 2011 jako roku dobrovolnictví. A toto stanovisko bylo přiděleno zeleným. Koordinátoři se rovněž dohodli, že co nejdříve a by měli být informováni o konkrétních jménech osob, které budou mít na starosti tato stanoviska. Dále čtvrtá otázka, o které koordinátoři hovořili. Tato otázka se týkala nevyřešených eh, věcí ze šestého funkčního období a priorit pro sedmé funkční období. Koordinátoři se dohodli, že nedořešené otázky eh, by měly být prodiskutovány a eh, dojednány před koncem září. A rovněž bylo navrženo, že na dnešní schůzi abychom měli přejmout, pokud to bude možné, dopis týkající se našeho postoje k těmto otázkám. Zároveň se koordinátoři dohodli, že pokud to nebude možné, potom použijeme písemný postup. 27. července předseda parlamentu poslal e, dopis všem předsedům výborů a požádal je, aby do středy 9. března všechny výbory a poslali a výboru a před a podle odpovídajících a pravidel a informace. A v tomto dopise se říká, že výbory to nemusí udělat, mohou využít procesu screeningu nedokončených otázek a dále zohlednit odpovídající iniciativy a, a priority na začátku nového funkčního období. Je tedy třeba reagovat na tuto žádost předsedy parlamentu. Sekretariát připravil návrh dopisu, který má dvě části. První část se týká nevyřešených otázek. A tato část je povinná, měli bychom tedy reagovat do 9. září. A dále v, této, v tomto dopise je druhá část, která se týká nepovinných otázek. A tato část by mohla být tedy součástí dopisu předsedovi. Tuto část můžeme poslat později, pokud ji potřebujeme více prodiskutovat, nebo ji nemusíme posílat vůbec. Je to pouze návrh, není to povinnost. Chtěla bych vás také informovat, že tento návrh dopisu bude prodiskutován během schůze koordinátorů po schůzi výboru a všichni členové ho dostanou zítra před diskuzí. Poslední otázka, o které koordinátoři hovořili a na které se shodli v červenci, se týká eh, slyšení eh, s novým komisařem. Koordinátoři se dohodli, že eh, budou aplikovat postup zjednodušeného jmenování. A na tom se také shodla konference předsedů 9. července, pokud jde o nové komisaře. A budeme mít tedy výměnu názorů, která potrvá hodinu a půl. Dnes by to mělo začít ve čtyři hodiny. A během této výměny názorů nejdříve budou klást otázky koordinátoři a poté budeme mít otevřenou diskusi se všemi členy výboru. A poté během dnešní schůze koordinátorů provedeme hodnocení tohoto procesu a to bude poté schrnuto v dopise, který předsedkyně pošle předsedovi parlamentu. Takže to byly body, o kterých hovořili koordinátoři v červenci. A pokud nemáte žádné výhrady, a veškeré tyto návrhy koordinátorů považujeme za přijaté ze strany výboru takže nevidím, že by někdo měl výhrady. A takže považujeme eh, to, na čem se shodli koordinátoři, za přijaté. Nyní se dostáváme k bodu číslo 5. A jde o hlasování o rozpočtu na rok 2010, oddíl 3. Chtěla bych připomenout, že v červenci jsme hovořili o stanovisku, které připravil sekretariát. Dohodli jsme se na e, časové lhůtě pro pozměvací návrhy a e, dostali jsme v této lhůtě 18 pozměvacích návrhů. Budeme o nich hlasovat právě dnes musíme naše stanovisko předložit výboru pro rozpočet, který se sejde zítra. Ještě několik informací k tomu. Měli jsme pozměňovací návrhy k textu, měli jsme jeden pozměňovací návrh k textu, dále zde byl další pozměňovací návrh, který byl stažen. Jako navrhovatelka bych chtěla říci paní Kolarské Bovinské, že věc, kterou zmínila ve svém pozměvacím návrhu, který poté stáhla, a neodpovídala eh, duchu našeho stanoviska, ale eh, v každém případě budeme o této otázce hovořit v následujících měsících. Dále zde máme rozpočtové pozměvací návrhy. Chtěla bych vás informovat že zde došlo ke stažení dvou pozměňovacích návrhů, a které předložil pan Anflo, Alfonzi. A dále pan Bové a pan Anfonzi předložili další pozměňovací návrh. A tento pozměňovací návrh eh, nespadá do eh, kompetencí výboru u REGI, ale je samozřejmě na vás, jak to vnímáte. Takže můžeme přejít k hlasování. E, zdá se, že někdo má připomínky. Ah, okay. in case we need yeah. to vote. So, mm -hmm. it's good, okay. to, do good, to do it now. Yeah. So I am, I am reminded that, well, basically... Chtěla jsem navrhnout, že bychom hlasovali tím, že zvedneme ruku, ale je možné, že bude potřeba zkontrolovat hlasování a poté bychom museli hlasovat elektronicky. A Miguel mi připomněl, že musíme nejdříve zkontrolovat funkčnost elektronického systému. Takže já zahá... vy zahájíte hlasování, já to zapnu, všichni odhlasují a poté uvidíme výsledek na obrazovkách. Takže teď to zkusíme. Takže Myslím, že zde máme hodně nových kolegů ve výboru, nejenom zde ve výboru, ale také e, celkově v parlamentu. A Vím, že jsme asi testovali věc ve Štrasburku, ale někteří lidé to mohli eh, zapomenout. Takže nyní zahajuji hlasování. Prosím, vložte vaše karty. Uh, Chtěl bych vám jenom připomenout následující věc. Když se podíváte na instrukce vlevo, eh, tam je yes, ano, a potom no jako ne a třetí tlačítko je, že se zdržujete hlasování. Takže prosím, hlasujte. You have to, you have to put the card. Yes. Musíte vložit kartu. Takže to zopakuje. První odleva je pro. Uprostřed je zdrželi jste se hlasování a tlačítko vpravo je proti. Takže teďko ukončuji hlasování, opět ho zahájím. Takže zahájil jsem hlasování, hlasujte. Hlasování je ukončeno. Mluvčí nemá zapnutý mikrofon. Has everybody voted? Hlasovali všichni. Takže ukončujeme hlasování. A nyní máme na obrazovce výsledky. Takže jsme připraveni, pokud bude nutné hlasovat elektronicky. Omlouvám se za to, ale myslím, že bylo třeba to vyzkoušet. Mluvčí nemá mikrofon. Takže nyní můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k textu. Máme pozměňovací návrh k odstavcu 3, který eh, předložil pan Tekšera. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Máme tu žádost o ověření, takže hlasujeme elektronicky. Zahajujeme hlasování. Všichni hlasovali? Všichni hlasovali? Ano. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh je přijat. E, nyní přecházíme k rozpočtovým pozměňovacím návrhům. Mezi těmito návrhy jsou dva návrhy stažené. Je to 6656 a to je číslo pozměňovacího návrhu. A dále zde máme pozměňovací návrh, který nespadá do kompetencí výboru REGI. A dále zde máme všechny ostatní pozměňovací návrhy, začínají 6659 a končí 6658 eh, a eh, panem Kramerem. Takže můžeme hlasovat v bloku, jestli nikdo není proti. Takže máme zde někoho, kdo je proti. jenom ten poslední 6, 6, 5, 8. Jen ten se musí volit odděleně. Eh, uh, měl bychom hlasovat odděleně jenom o 6658. A ostatní můžeme hlasovat, odhlasovat v bloku? nikoli. Dobře, takže půjdeme jednotlivě. Začínáme s pozměňovacím návrhem 6659. Kdo je pro? Přijato. Musím se ale zeptat, kdo je proti? Zdrželi se? Takže přijato. Pozměňovací návrh 6661. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6662. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 6663. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6656. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6664. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6669. Kdo je pro? Kdo je proti? Teď se nejsem jistá, takže to překontrolujeme. Takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 6669. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. 29 pro. Přijato. Dvacet devět pro, třináct proti, jeden se zdržel. Přijato. Šest šest pět šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6665. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6658. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme eh, k ústnímu pozměňovacího návrhu ze strany zelených 6657. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 6668. Kdo je pro? Kdo je proti?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 6658, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ráda bych řekla, že z vaší strany jsme nedostali žádnou reakci, pokud jde o 6660, o tento pozměňovací návrh. Já jsem řekla, že to nespadá do kompetence výboru REGI. Pan Alfons by k tomu chtěl něco říci. Ano, my jsme společně s Josefové dali tento pozměňovací návrh, abychom čelili této dramatické situaci, kterou známe v jižních regionech, pokud jde o požáry a tu podporu, kterou ukazujeme iniciativ Evropské unii, to je dát další prostředky navíc, abychom pomohli eh, jednotlivým zemím a regionům, aby bojovali pro těmto, těmto hrůzám. Takže my nevíme, který výbor bude kompetentní, pokud to není tedy ten náš výbor. Který výbor tedy eh, má diskutovat tento pozměňovací návrh, pokud to není zrovna ten náš výbor. Yes, Konstance Krell. Konstance Krell. Ano, to, že chceme projevit solidaritu a dát k dispozici peníze, to je nesporné, ale to funguje normálním řízením eh, v rámci eh, Fondu Solidarity a nikoli v rámci rozpočtu. Takže z hlediska povahy věci je to mm, ospravedlnitelné, ale mělo by to být na jiném místě. Takže paní předsedkyně říkala, že tady bychom neměli hlasovat a že by to mělo procházet v rámci řízení Fondu Solidarity. Um, uh, Velice si vážím obou komentářů. A já chápu to, co má pan Alfonzi na mysli. Já navrhuji, abychom hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu, aniž bychom i když vememe eh, v potaz to, že eh, při hlasování zítra může být tento pozměňovací návrh eh, poražen, ale navrhuji, abychom hlasovali o 6660. Yes, this, uh, Chairman, I, I would like to support what... Já bych chtěl podpořit to, co řekla, řekla paní Konstanc. Já si myslím, že se zde jedná o, postup, eh, o jiný postup eh, týkající se fondu Solidarity. Je jasné, že Evropané by měli udělat eh, něco pro to, abychom pomohli této části Evropy. S tím naprosto souhlasíme, ale pokud jde o klub EPP. My si myslíme, že to není součást rozpočtu pro rok 2010. Eh, měli bychom eh, to zapsat do eh, závěru z naší schůze, ale neměli bychom o tom hlasovat nyní. Nechci pokračovat v diskuzi o této otázce. Jestli tento pozměňovací návrh chápu správně, není to pozměňovací návrh týkající se Evropského fondu Solidarity. E, týká se spíše jiných otázek. A já bych měla rozhodnout, e, pan Alfonzi chtěl, aby se hlasovalo, e, tedy pokud na tom trváte, prosím, ale mm, měl byste zohlednit situaci. Ne. Vy jste mi to sebrala z úst. Ten fond Solidarity asi není vhodný pro tento pozměňovací návrh, takže ano, já si myslím, že výbor pro zemědělství je kompetentnější, ale není to tak úplně jasné a já si myslím, že náš výbor může také přednést takové zásadní stanovisko a pak se o tom bude diskutovat i v rozpočtovém výboru. Uh, Aby, asi bychom neměli míchat různá eh, místa a dokumenty a nástroje, které máme k dispozici. Eh, ještě, pokud by někdo chtěl něco říci, eh, můžete, ale nejdříve bych chtěla říct jednu věc. Máme zde dva kolegy, kteří jasně řekli, že nechtějí o tomto hlasovat. Já jsem otevřená, pokud jde o hlasování, ale a pokud bychom mohli říct poslední věc, pan Goodman, já bych chtěla říci, já bych chtěl říci to, že jsme ve výboru pro rozpočet dnes hodně hovořili o fondu Solidarity, pokud jde o Francii a také pokud jde o situaci v jiných zemích. Já si myslím, že je správné využívat fondu Solidarity, ale neměli bychom pozměňovací návrhy činit nyní na tomto místě. Uh, Zdá se, že většina kolegů, kteří k tomu měli nějaký komentář, je proti. A počítám, že zastupují také názor ostatních kolegů, takže nyní rozhoduji, že nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 6660, vzhledem k tomu, že nespadá do kompetence REGI, takže není závěrečné hlasování, bude elektronické. Už všichni víme, jak elektronicky hlasovat. Zahajuji hlasování. Jedná se tedy o závěrečné hlasování týkající se celého dokumentu. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 37 pro. To znamená, že a celý dokument byl schválen. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bod 6 se týká Evropského roku dobrovolnictví, ale tento bod byl zrušen, takže nyní můžeme přerušit jednání na 20 minut. Komisař Samecký přijde na výměnu názorů B4, takže přerušujeme schůzi do čtyř hodin. Ale prosím, eh, začněme přesně ve čtyři. But, but if, if, if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 To je standard, to je, to je... je, to je, to je to teda jako... A jenom proto.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 Vážení kolegové, zahajuji schůzi, prosím vás, usaďte se, abychom mohli pokračovat. Jak asi víte, nyní nás čeká výměna názorů s komisařem Pavlem Sameckým. A chtěla bych přivítat pana Sameckého v polštině. Vítám vás tady na této schůzi, na schůzi našeho výboru pro regionální rozbor. Jak asi všichni víte, dva komisaři odešli ze současné komise a přišli do Evropského parlamentu. Konference předsedů Eh, v červenci, 9. července rozhodla, že noví komisaře vystoupí eh, v odpovídajících výborech a z tohoto důvodu zde máme Pavla Sameckého ve výboru REGI na výměnu názoru. Jak jsem řekla, hodnocení a eh, na základě této diskuze bude prostřednictvím dopisu zasláno předsedovi parlamentu. O tom budeme hovořit eh, dnes večer s koordinátory. Hned bych chtěla předat slovo komisaři Pavlu Sameckému a chtěla bych ho požádat, aby se krátce představil. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mohu hovořit před tímto výborem, výborem, jehož zájmy jsou velice blízké dvěma věcem, kterým jsem se ve své profesionální dráze vždy věnoval. Jedná se o evropskou integraci a hospodářský rozvoj. Mám 28 let zkušeností ve veřejné správě a na akademické půdě. Pracoval jsem jako náměstek ministra financí, jako národní eh, koordinátor eh, pomoci a v poslední době jsem pracoval také jako eh, člen Rady centrální banky a také jako člen eh, Evropského hospodářského finančního výboru jsem připraven eh, čelit výzvám práce komisaře. Myslím si, že eh, je třeba mobilizovat regionální politiku jako nástroj boje proti hospodářské recesi. Prožíváme problematickou dobu. Finanční krize a hospodářská recese ukázaly, jak eh, zranitelný může být hospodářský růst a jak eh, je nutné mít efektivní instituce, aby mohl hospodářský růst pokračovat. Očekává se, že krize bude mít dlouhý negativní dopad na veřejné finance v mnoha členských státech a to dále omozí možnost národních eh, vlád a místních vlád, aby poskytovaly odpovídající veřejné služby. Krize ale také představuje nové příležitosti pro to, abychom provedli nutné strukturální změny pro stimulaci. A jak ukazuje šestá zpráva o pokroku, která byla publikována v červnu, je jasné, že investice do inovací jsou nutné. Krize ukazuje, že je třeba, aby se místní ekonomiky modernizovaly a aby se přeměnily. A politika soudržnosti hraje velice důležitou roli v řešení krize. Z tohoto důvodu potřebujeme zajistit, aby rámec politiky soudržnosti poskytoval ještě více flexibility a tím podporoval domácí poptávku, veřejné výdaje a také dlouhodobé investice. Abychom toho dosáhli a také abychom zlepšili implementaci na místě, byly navrženy různá opatření, a především v rámci plánu Evropské hospodářské obnovy. A nemám dostatek času na to, abych zacházel do detailů, ale jenom některé změny. Za prvé, Další předběžné financování, tedy zálohy v hodnotě 6,25 miliard eur. Za druhé průběžné platby pro hlavní projekty. Za třetí zjednodušení eh, nástrojů finančního inženýrství. Za čtvrté, zlepšení eh, energetické efektivity eh, a zlepšení budov z ekologického hlediska v nových členech. A dále také zavedení paušálů nepřímých nákladů a jednorázových sum prostřednictvím programu, jako je Jaspers, je možné nyní rychleji zavádět některé projekty. Jeremy pomáhá malým a středním podnikům, mimo jiné v získávání přístupu k mikrokreditům. Komise Evropskému parlamentu v první polovině roku 2010 předloží zprávu týkající se implementace těchto opatření. Já se budu soustředit na další zjednodušování. 22. července komise přidala, přijala nový návrh pozměňující obecná ustanovení. Tento nový návrh zahrnuje opatření, která se soustředí na lepší implementaci politiky soudržnosti na místě a snaží se o zjednodušení pravidel. Společně s komisařem Špidlou se budu snažit úzce spolupracovat s parlamentem a s radou, abychom mohli rychle odsouhlasit tento návrh. Zjednodušování ale neznamená laxnost. Veškeré návrhy eh, byly prodiskutovány s auditory, s OLAFem a také se zástupci Evropského účetního dvora, abychom eh, zohlednili eh, zdravý finanční management. A uvědomuji si, že dochází k vysoké míře chybovosti v implementaci strukturálních fondů a to je třeba řešit. A tato chybovost je vyšší než v jiných částech evropských výdajů. Situaci je třeba zlepšit. Z tohoto důvodu chci dohlédnout na naplnění akčního plánu, který byl přijat minulý rok v únoru. Nyní bych se chtěl podívat na budoucnost politiky soudržnosti. A politika soudržnosti v posledních eh, letech eh, se eh, vyvíjela a čelila různými výzvám. Došlo k určitému paradigmatickému posunu. A v současné době politika ko soudržnosti se snaží odhalovat nové potenciály. Já bych chtěl poděkovat mé předchůdkyni za velice dobrou práci, kterou odvedla a, a za to, že udávala směr politiky. V Dubnu v Mariánských lázních se sešli ministři odpovědní za regionální politiku spolu se členy tohoto výboru a hovořili o a, dalším směru politiky od té doby, co byla vydána čtvrtá zpráva o soudržnosti v roce 2007. A poté byla vydána zpráva Barka a později také šestá zpráva o pokroku. Já jsem přesvědčen o tom, že regionální politika musí čelit výzvám 21. století. Chtěl bych zdůraznit v tomto kontextu především čtyři oblasti. Nejdříve začnu logikou, která je za touto politikou. Evropská unie potřebuje rozvojovou politiku na místě. Od zavedení politiky soudržnosti bylo vždy důležité, aby projekt evropské integrace byl pro všechny. Tato integrace, která je důležitá především pro jednotný trh, je integrace, která má být ve prospěch všech. V současné době budeme se muset ještě více snažit, abychom mohli rozvíjet potenciál jednotlivých regionů a jednotlivců. Politika soudržnosti, aby mohla dosáhnout, aby se mohla realizovat, potřebuje, aby se soustředila na základní priority. To nám takovéto priority nám pomůžou efektivněji eh, využívat eh, našich prostředků integrovaným způsobem. Politika soudržnosti také eh, musí sehrát důležitou roli v tom, aby mobilizovala regionální subjekty. Dále je třeba soustředit se více na výsledky. A výsledky hodnocení ukazují, že členské státy se možná dostatečně nesoustředili na efektivitu politiky. Já chci nadále diskutovat se členskými státy a s akademiky a zabývat se spolu s nimi tím, jak můžeme zlepšit eh, výkon naší ekonomiky. Soustředění se na výsledky nám eh, pomůže zvýšit přidanou hodnotu i image této politiky. Dále je třeba snažit se eh, operat operacionalizovat eh, pojetí teritoriální soudržnosti. V tomto kontextu jsou eh, důležitá, eh, něk, důležité některé konkrétní problémy. Jak můžeme využít úspěchu některých místních iniciativ, jako je Urban nebo Leader, proto abychom zlepšili roli jednotlivých lokálních subjektů. Jaké nové statistiky můžeme využívat pro to, abychom lépe zachytili eh, regionální výboj, eh, vývoj. To jsou skutečně inspirující otázky. Eh, nakonec bych chtěl zmínit mechanismy naplňování politiky. Je nutné, aby naše politika samozřejmě zohledňovala legálnost výdajů. Jsem přesvědčen o tom, že kontrolní systém a systém managementu a stejně tak jako předběžné investice, které byly učiněny, přinesou své plody v budoucnosti a přispějí k naplnění jednotlivých programů. Musíme se v každém případě ale snažit eh, dále omezovat administrativní zátěž eh, jednotlivých orgánů a e, zároveň zajišťovat e, řádné využívání rozpočtu EU. Nová Lisabonská smlouva e, dále vyjasní odpovědnost komise a členských států v provádění rozpočtu. Pravidla a postupy by měly stanovat minimální požadavky pro prosazování politiky a měly by umožňovat dohled nad legálností této politiky je nutné eh, snažit se o to, eh, ze strany komise i ze strany členských států, aby eh, právní normy na všech úrovních byly zcela jednoznačné. Na závěr bych chtěl schrnout hlavní priority pro následující měsíce. Naší hlavní prioritou je snažit se eh, dosáhnout dohody, pokud je o obecná ustanovení. Můžete počítat eh, se tím, že eh, budu dostupný pro jakékoliv diskuze, stejně tak jako moje generální ředitelství. Dále musíme pokračovat v diskuzi o politice soudržnosti v kontextu revize rozpočtu. Na konci podzimu předložím odpovídající dokumenty. A a tento, tyto dokumenty budou vycházet z práce Fabricia a Barky, stejně tak jako z práce OECD. A zároveň považuji za velkou prioritu to, že budeme diskutovat o hodnocení, o zpětném hodnocení. Je třeba zabývat se přípravnou prací pro pátou zprávu o soudržnosti. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji komisařovi. Než zahájíme diskuzi, předám slovo koordinátorům. Chtěla bych říct nejdříve jenom dvě věci. Chtěla bych a přivítat Lokala de Brandena, a předsedu výboru regionů. Děkuji, že jste přišel a vítám také veškeré, veškeré kolegy, a, kteří přišli z jiných výborů Evropského parlamentu na tuto výměnu názorů s komisařem. A další věc, kterou bych chtěla říci, je, že jste si asi všimli, že naše schůze je přenášena na internetu. To znamená, že všichni kolegové, kteří budou hovořit, budou na kameře. Takže prosím, zohledněte to. Také bych chtěla říci, že máme dostatek času na to, abychom si mohli řádně vyměnit názory, ale eh, přesto máme čas eh, omezený. Takže žádám koordinátory, aby omezili své příspěvky na maximálně čtyři minuty. Nevím, kdo je první, kdo je první na řadě. Jan Olbricht začne a poté Konstance. Yes, Mr. Commissioner, I... A děkuji, Pane komisaři, já budu hovořit eh, vaším jazykem. Komisařu, eh, chtěl bych eh, v Pane komisaři, jménem poslanců Evropské frakce EPP bych chtěl vyjádřit spokojenost s tím, že dnes máme možnost mít s vámi výměnu názorů ohledně práce komise a samozřejmě jako polský poslanec se o to zajímám zvláště důrazně. I v minulosti jsem měl možnost s vámi spolupracovat, znám vás již po řadu let, takže nebudu se ptát, kdo jste, já vím dobře, kdo jste. A my jsme také dostali vaše informace. A nyní budu hovořit anglicky. A měl bych několik otázek, eh, politických otázek. Za prvé, jak si, pane komisaři, myslíte, jaký eh, bude výsledek krize pro politiku soudržnosti v budoucnosti? A budeme muset eh, čelit posilování kohezní politiky, nebo to bude jenom nástroj, který pomáhá v problematických časech? ale v budoucnosti pak eh, dojde eh, k tomu, že politika soudržnosti bude omezována a především s ohledem eh, na daňové poplatníky. Jaký je váš názor? To, co uděláte v následujících měsících, ovlivní budoucnost. A druhá krátká otázka se týká toho, jaký je váš názor na roli komisaře. Odpověděl jste eh, na to, jaká je role komisaře s ohledem na smlouvu, ale jaká je role komisaře a eh, komise eh, v této politice? A jaká je aktivní role komisaře v této oblasti? Měl by být určitým dozorcem S tím dále souvisí další, spíše odbornější otázka. Jak chcete eh, bránit eh, komisi eh, vůči argumentům Evropského účetního dvora, který poukazuje na to, že peníze nejsou utráceny správným způsobem. V tomto výboru v posledních eh, letech jsme spolupracovali s komisí velice úzce a často jsme hájili návrhy komise. Můžete nám dát nějaké informace, pokud je to možné, pokud je to oficiální, a jaká je první reakce eh, rady týkající se eh, vašich návrhů? Zítra budeme mít eh, diskuzi, ale předpokládáme, že ne všechny členské státy jsou spokojeny s vašimi návrhy. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Konstance. A jménem socialistů. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane Samecky. Já neměla to potěšení znát vás z minulosti, takže jsem se seznámila s vaším životopisem jenom písemně. Velice to na mě zapůsobilo a dovoluji si připomenout, že přece jenom je to něco jiného, když člověk pracuje jako komisař v této funkci, že je to něco jiného, než řídit centrální banku. A proto bych měla několik dodatečných otázek. Vy jste oprávněně řekl, že strukturální politika je důležitým nástrojem k boji proti krizi. To je správné, pracujeme na tomto a podporujeme to jako členové parlamentu. Otázka ovšem je, že to není ten vlastní cíl kohezní politiky. Možná byste se několika slovy měl také zmínit o vašich představách. Co chcete dělat v budoucích měsících z hlediska normální kohesní politiky, to znamená z hlediska podpory regionu, které ekonomicky ještě na tom nejsou tak dobře a jak chcete toto rozvíjet. Vy jste hovořil o teritoriální kohezi a rádi bychom věděli, zda k tomuto tématu připravíte nějaký dokument, který zveřejníte eh, během podzimu. Chtěli bychom vědět, jaký bude trend eh, tedy vašich představ ohledně teritoriální koherence a koheze. Evropský parlament už v zelené knize očekával, že komise předloží určitý návrh definice nebo alespoň směr definice. Doposud k tomu nedošlo. Uvažujete o tom? Dále jste se zmínil o zprávě Barka a já jsem ráda, že je možné využít iniciativ z této zprávy. Já si pamatuju, že v této zprávě mimo jiné se hovořilo o tom, že se vytvoří pracovní skupina, která se bude zabývat budoucí kohezní politikou a bude ji připravovat Hovořilo se tam o celých, o možných institucích, které se tam mají účastnit. Nehovořilo se o parlamentu. Můžete si představit, že taková pracovní skupina bude vytvářena a můžete si také představit, že i zástupci Evropského parlamentu budou moci zasedat na této pracovní skupině. A to mě vede k mojí poslední otázce. Jak si představujete spolupráci s výborem? To může být více než jenom to, že dáte k dispozici informace a podporu. Může to být skutečně aktivní spolupráce, já bych si to velice přála. V minulosti Evropský parlament často podporoval eh, komisi a často jsme byli v rozporu také s radou. Dokážete si toto představit z hlediska budoucnosti, jak budete spolu utvářet tyto vztahy? To jsou vlastně ty úplně první otázky, které bych chtěla položit. Samozřejmě, že bych si přála, abychom měli více času na tuto diskuzi, eh, než jenom v tom horizontu konce roku, ale samozřejmě to můžeme ještě někdy jindy dohonit. Děkuji mnohokrát. Ramona. Děkuji za Alde Ramona Nikolé Manesku. Bună ziua, domnule comisar. În primul rând... Dobrý den, pane komisaři. Nejdříve bych vám chtěla poblahopřát k vašemu jmenování na tento post. Když jsem si vyslechla vaši prezentaci, tak jsem přesvědčena, že naše spolupráce bude velice plodná a že se určitě zlepšíme politiku regionálního rozvoje do budoucna. Vaše pozice, pokud jde o potřebu dialogu s členskými státy, to je velice dobrá pozice a my musíme brát v úvahu zásadu efektivnosti využívání prostředků a také integrovaný přístup k politice soudržnosti. Takže bych vám chtěla položit dvě otázky. Ten první dotaz je následující. Má již komise jasný obrázek o tom, které regiony byly nejvíce postiženy v rámci EU ekonomickou krizí? Existuje už nějaký jasný obrázek o těchto regionech, jakým způsobem byly postiženy krizí? A uvažovali jste už o nějakých dodatečných opatřeních, jež by mohly být přijaty právě proto, aby byla zlepšena situace a aby byly vyřešeny problémy, se kterými čelí tyto regiony. Můj druhý dotaz se týká těch opatření, které chcete přijmout, abyste mohli nabídnout rychlý, okamžitý přístup k fondům pro ty členské státy, které museli čelit různým eh, katastrofám, Jste tedy uvažovali o těchto eh, aspektech, o opatřeních, jež by mohly být přijaty, aby členské státy měly snadnější přístup k finančním prostředkům EU. Děkuji a ještě jednou vás si ujistit o spolupráci naší skupiny ALDE s vámi. Eh, eh, Mnohokrát děkuji za zelené pan François Lanzi. Hmm. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, naše skupina vám také přeje hodně úspěchů a přeje si, aby ta spolupráce, kterou budeme mít vzájemně v rámci tohoto výboru a Evropského parlamentu, byla co nejlepší. Chci vám položit dvě otázky, nebo možná tři. Ta první bude spíše formální. Náš Evropský parlament bude mít posílené rozhodovací pravomoci v oblasti spolurozhodování, takže se určitě bude nutné spolupracovat ještě více. Takže jakou pracovní metodu chcete nastolit, jestli je nějaký deontologický kodex stanoven, jestli to bude formulováno písemně například. A pokud je o tuto oblast, tak my bychom byli velice rádi, aby to slaďování našich pozic bylo co nejlepší, aby to bylo tedy výhodné pro všechny strany. Další otázky jsou spíše obsahové, tedy již. Vy jste říkal ve svém vystoupení, že je třeba tedy eh, uvolnit ten růstový potenciál v našich regionech a oblastech. A nyní ale vidíme, že v souvislosti s ekonomickou krizí růst zde není že naopak dochází tedy k smršťování hospodářského růstu a my pochopitelně bychom byli rádi, aby Evropská unie se vrátila k tomu, co bylo heslem její regionální politiky dlouhá eh, léta, to znamená vyrovnávání rozdílu a solidarita a nyní jsou tak ponechávány a stranou ty koncepty liberální, to znamená konkurenceschopnosti, růstu a tak dále, protože my nejsme přesvědčeni, že růst je tou správnou odpovědí na eh, krizi. My si myslíme, že je potřeba uvažovat ekonomice jiným způsobem, pokud se chceme z krize dostat. A moje druhá otázka se týká klimatického eh, oteplování. Není mu to tak dávno, co Evropská unie schválila zprávu, kde se upřesňuje, že 80 aktivit, které jsou veden vůči ekonomickému oteplování, by měly být vedeny na úrovni nižší než státní, to znamená v rámci regionů zejména. Takže já bych chtěl vědět, zda komise také chce svoji regionální politiku zaměřit tímto směrem, aby si regiony více uvědomily tu nutnost boje proti eh, klimatickému oteplování a tu eh, úroveň eh, právě regionální a její význam v této oblasti. Mnohokrát děkuji za evropské konzervativce a reformisty, pan Vlasák, prosím. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem také velmi rád, že můžeme diskutovat otázky regionální politiky na našem výboru a dovolte mi, abych vyjádřil radost nad tím, že vidíte ty problémy zhruba ve stejné oblasti a pro eh, konečné příjemce je velmi důležité zjednodušení celého tohoto procesu a snížení administrativy. Ruku v ruce s tím samozřejmě jde možnost operativních změn a flexibility. Čili má první otázka směřuje do této oblasti, eh, aby se co možná nejlépe, eh, aby ten proces eh, případných dojednání nebo změnění těch podmínek byl co nejjednodušší. Druhá Druhá otázka se týká kontrol, které při čerpání těch peněz probíhají, které v jednotlivých státech mohou být až čtyřstupňové a to samozřejmě velmi zatěžuje celý ten proces. Čili jestli v této oblasti eh, nepřipravujete nějaké zjednodušení. A poslední otázka eh, se týká závěrů, které byly předneseny již eh, na jednání v Mariánských lázních a týká, týkají se těch regionů, kterým skončí možnost čerpání těchto peněz, protože překročí těch 75 Zdali souhlasíte nebo připravujete Eh, proces určitého přechodného období, kdyby tyto regiony neměly ukončeno eh, čerpání jedním termínem, ale nějakým způsobem by doznívalo to čerpání. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji za váš projev. Za skupinu GUE žádám pana Kirikuru. Ano, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři a kolegové. Já bych chtěl upozornit na nejzálenější regiony Evropské unie. Existuje sedm regionů tohoto typu, Kanárské ostrovy, Azory, Madeira, Guadeloupe, Guayana, Martinika a Reunion. Představují 4 miliony obyvatel a jsou rozděleny, kromě Guajany, na 25 ostrovech, které jsou zastoupeny ve všech oceánech. Jejich specifičností je to, že jsou tedy odděleny jakožto ostrovy a závisí ekonomicky, energeticky eh, na fosilních palivech a proto tedy jsou velice zranitelné, pokud jde o sociálně-ekonomické aspekty a je to uznáno i ve smlouvě, zejména v článku 299.2 Amsterdamské smlouvy. Ale kromě těchto problémů nedávné texty, nedávné dokumenty a iniciativy eh, vlastně narušily rozvoj těchto nejvíce vzdálených regionů a cílů, které byly stanoveny pro ně. Já hovořím zejména o dohodách o ekonomickém partnerství, které byly podepsány mezi EU a zeměmi AKT, kde se hovoří o Karibiku a kde byly tedy podepsány tyto smlouvy. Pokud je o eh, Afriku, tak byly podepsány obdobné smlouvy minulý týden. A já mám na mysli, pane, předsedo, že, pane komisaři, pardon, že je naprosto nepřijatelné, že tento proces se takto odehrál a bude i nadále pokračovat bez naší účasti a bez dohody s těmito nejvzdálenějšími evropskými regiony z této geografické oblasti. Takže můžete, pane komisaři, eh, Eh, sdělit paní komisařce pro obchod, jak je potřebné pojit tyto regiony a také je pozvat k vyjednávacímu stolu. Eh, chci upozornit na odlišné daňové režimy a také cla odlišná, která vstupují Eh, zatěžují produkty, které vstupují na naše území a které jsou zejména určeny k tomu, aby financovaly územní samozprávy. Takže je potřeba hájit eh, tyto regiony nejvzdálenější a hájit jejich odlišné daňové eh, systémy, zejména mám na mysli tedy vybírání sa pokud jde o závislost na fosilních palivech, tak některé z našich ostroví, například Reunion, si stanovili jako za cíl energetickou samostatnost do 25 let. A byly proto přijímány a jsou přijímány různé iniciativy, aktivity, které nám ukazují, ukazují, že tento cíl soběstatočnosti může být zajistěn. Takže, pane komisaři, táži se, zda je možné garantovat, že bude možné pomáhat těmto regionům a ostrovům v rámci EU, aby mohli dosáhnout tohoto cíle energetické soběstačnosti. A dále e, v duchu švédského předsednictví bych chtěl slyšet, že skutečně bude e, zde stanoven plán, pokud je o výzkum potenciálu moří a oceánů a aby toto bylo iniciováno co nejrychleji na evropské úrovni. Takže, pane komisaři, chci se zeptat, zda jste ochoten také pracovat na těchto otázkách. Děkuji vám. Thank you eh, very much. Mnohokrát děkuji za EFT pan John Bafton. Uh, thank you. Děkuji. A vítám vás, pane komisaři. A mám jenom několik krátkých poznámek týkajících se toho, a jak přecházejí peníze do členských států. Existuje zde ohromné množství byrokracie. Považuji to za naprosto nepřijatelný. Často dochází k tomu, že existují projekty v různých oblastech, ale kritéria pro přijímání peněz jsou velice omezující. A jde nám o to, aby a tato byrokracie byla omezována mnohem více než kdykoliv v minulosti. Pokud se podíváme na situaci eh, na současnou krizi existuje nedostatek eh, peněz a je nutné, aby peníze přecházely plynule do jednotlivých projektů. projektů. Myslím si, že nastane problém s tím, že peněz bude nedostatek. Často dochází k tomu, že se ztrácí čas a já si myslím, že členské státy budou mít a eh, kvůli tomu problémy. Takže bych vás chtěla požádat, abyste usnadnili situaci pro členské státy a aby členské státy mohly čerpat tyto peníze. Myslím si, že jinak členské státy budou mít v následujících pěti až deseti letech velký problém. Mnohokrát děkuji. E, ještě pan e, minister Stojanov e, za nezařazené a poté komisař Samecký odpoví. My už máme poté dlouhý seznam řečníků. Kdyby ještě někdo chtěl mluvit, eh, přihlašte se. Pan Stojanov, prosím. Nobody for the independent to speak. Nikdo nechce hovořit za nezařazené? Pokud je tomu tak, a tak pan Samecký může odpovědět? Promiňte? Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří vyjádřili svoji podporu a kteří mi přáli úspěch v této mé nové funkci. Pokud jde o specifické otázky, budu se snažit je dát do určitých skupin, protože eh, by jinak bylo problematické na všechny odpovědět, jelikož nemáme dostatek času. A byla zde skupina otázek týkajících se krize a, a politiky soudržnosti a výhledu do budoucnosti. Já myslím, že mám velice jasnou představu. Jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k tomu, že v současné době čelíme obrovské bezprecedentní krizi, neměli jsme mnoho možností. A museli jsme využít politiku soudržnosti jako nástroje pro reakci. Bez toho by dopady krize byly ještě mnohem horší. Z tohoto důvodu eh, minulý rok i letos komise ve spolupráci s členskými státy začala zavádět změny nařízení, a které umožňují, aby komise i členské státy postupovaly rychleji a efektivněji v implementaci politiky soudržnosti na místě. A byla, byly odhlasovány balíčky zjednodušování. Jeden balíček eh, již byl zaveden, už funguje, doufejme, že funguje. A výsledky možná ještě nejsou tolik viditelné, ale budou viditelné teprve ve chvíli, kdy dojde k realizaci projektu a ve chvíli, kdy a budou vidět a veřejné služby. Nicméně změny už byly zavedeny. Pokud jde o druhý návrh, o tomto návrhu se velice živě diskutuje. A nemohu říci, že by členské státy jednohlasně podpořily tento návrh, ale je jasné, že tento návrh se snaží řešit některé problémy, a kterým budeme muset čelit v následujících dvou letech. Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že krize pravděpodobně dosáhla svého vrcholu a dá se očekávat, že koncem tohoto roku a v roce 2000 se už bude blížit oživení. Nemůžeme pokračovat v krátkodobém výhledu. Musíme myslet i na vzdálenější budoucnost. A z tohoto důvodu bych chtěl pokračovat v diskuzi o politice soudržnosti a měli bychom bránit politiku soudržnosti, protože si myslím, že je to velice eh, důležitý výsledek eh, snah Evropské unie. A politika soudržnosti je jedním z pilířů evropské integrace. Týká se základních hodnot v Evropě, hodnoty solidarity. Otázka nyní je, jak by politika soudržnosti měla vypadat. A já musím říci, že nemohl naprosto eh, souhlasit s tím, co řekl pan Lafonzi, pokud jde o nástroje, které by se měly využívat. Já si myslím, že bychom měli používat eh, politiku soudržnosti jako nástroje pro modernizaci evropské ekonomiky a ekonomik jednotlivých regionů a členských států. Proč? čelíme stále rostoucímu tlaku konkurence eh, z jiných zemí, ehm, eh, ze zemí, kde existují eh, centra modernizace, inovací. Nejedná se jenom o Spojené státy, ale také o některé rychle rozvíjející se země. Takže je třeba modifikovat naši politiku soudržnosti, aby představovala nástroj posilování naší konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že bychom měli kombinovat myšlenku solidarity s novým typem politiky, a která bude ještě více lisabonská, než byla do posud. Myslím si, že lisabonská strategie je stále ještě platná. Měli bychom se snažit o dosažení jejich cílů. A po roce 2010, tedy po té, co vyprší současná Lisabonská strategie, bychom měli přemýšlet o nové fázi této politiky. A tato nová fáze Lisabonské strategie by měla zahrnovat také politiku soudržnosti. To by nám pomohlo čelit konkurenci z jiných částí světa. Dále zde byly konkrétnější otázky týkající se územní soudržnosti. Proč neexistuje žádná definice? Myslím si, že zelená kniha o cílích nedala jasnou definici. Požádali jsme o různé návrhy a dostali jsme četné reakce, ale bohužel odpověď nebyla jednoznačná. Myslím si, že bychom měli mít pragmatičtější přístup a měli bychom říci, místo toho, abychom měli jasnou, elegantní definici, eh, můžeme se snažit prosazovat některé prvky, které známe, na kterých se všichni shodneme. Jde o eh, soustředění eh, se zdrojů, o podporu propojenosti mezi regiony. A dále jde o územní kontinuitu a územní soudržnost a také mezi regionální spolupráci. To by nám mohlo pomoci a čelit lokálním územním výzvám. Myslím si, že bychom měli pokračovat v diskuzi o tomto tématu a doufejme, že se otázka v budoucnosti vyřeší. A tento nový dokument, který jsem zmiňoval, bude určitou syntézou toho, co jsme doposud udělali. Budu se snažit být určitým základem určitým startovním bodem pro další komisi. Nová komise bude mít eh, nový mandát eh, pro to, aby eh, vytvářela politiku soudržnosti. A já si myslím, že tento dokument by měl být dobrým nástrojem pro budoucnost. Otázka týkající se regionů, eh, na které dopadla krize nejvíce a regionů, které byly postiženy eh, katastrofami. A pro takovéto regiony máme eh, fond Solidarity, který se často používal například v případě zemětřesení. A tento fond je k dispozici a každopádně bude v těchto případech používán i v budoucnu pokud k takovýmto případům eh, bude docházet a to se dá očekávat. A pokud jde o eh, rozdílný dopad krize na jednotlivé regiony, já si myslím, že eh, o tomto máme jenom omezené znalosti a informace. Navzdory tomu, že máme Eurostat a ECFIN, a ty mají své statistické služby, je jasné, že je třeba eh, zlepšit metodologii zkoumání regionálního vývoje a je třeba snažit se najít odpovídající způsoby eh, měření eh, rozvoje a měření územní soudržnosti. Myslím si, že to je důležité také v kontextu politiky soudržnosti po roce 2013. Z tohoto důvodu jsem zmínil důležitost zpětného hodnocení. Toto hodnocení je důležité také kvůli metodologii, proto abychom získali jasnou představu o situaci v jednotlivých regionech. Dále zde mě, jsme zde měli otázku týkající se auditu a kontroly a pan eh, Barton eh, se ptal na byrokracii. Já si myslím, že zde existuje určité dilema. Samozřejmě je nutné snižovat byrokratickou zátěž. Měli bychom se snažit zjednodušovat postupy a pravidla, a veškerá ustanovení, která mohou být zjednodušena, ta zjednodušit musíme. Na druhé straně je ale jasné, že, jak už jsem řekl, dochází k vysoké míře chybovosti, pokud jde o výdaje a financování. Měli bychom se najít, snažit najít určitou rovnováhu mezi nutností snižovat byrokracii na jedné straně, ale na druhé straně si musíme být vědomi toho, že nesmíme uvolňovat předpisy, které eh, napomáhají eh, vyhýbání chybám. Eh, takže stále zde existuje otázka, jak najít harmonii mezi těmito dvěma cíly. Omezování byrokracie na jedné straně a zvyšování standardů a, a utrácení peněz. Pokud jde o přechodná opatření a pro regiony, ptal se na to pan Blašek, pan Vlasák. A samozřejmě Není možné zavést eh, nové změny v tomto ohledu, ale v dokumentu, na kterém pracovala také paní předsedkyně, se zmiňovalo, že jsou zde zaváděny určité postupné mechanismy a myslím si, že tento eh, trvalý princip by měl být v každém případě zaveden měl by být jasný a měl by být zaveden ve všech regionech. Nyní po pěti letech od rozšíření je evidentní, že jsme jednou velkou skupinou, že zde neexistuje dvourychlostní Evropa, takže bychom měli mít stejná pravidla pro veškeré regiony. A pokud jde o okrajové regiony, myslím si, že základní filozofií politiky soudržnosti je podporovat tyto regiony. Politika soudržnosti pomáhá využívat specifických rysů a výhod těchto regionů. Samozřejmě tyto regiony mají některé negativní specifické rysy, ale zároveň někdy mají specifické rysy, které jsou velice jedinečné. Například pokud jde o přírodní zdroje, eh, turismus a tak dále. Z tohoto důvodu se musíme eh, soustředit především na výhody a podporovat eh, výhody těchto oblastí a tímto způsobem posilovat ekonomiku těchto velice vzdálených teritorií. Uh, Nyní ke klimatickým změnám. Pan Alfons. Myslím si, že klimatické změny eh, musí být skutečnou prioritou v budoucnosti. Pokud mluvíme o klíčových prioritách, myslím si, že toto je skutečně jedna z priorita, na kterou se můžeme soustředit. A pokud se na tom shodnou veškeré zainteresované strany. Myslím si, že v mnoha ohledech už tyto kroky byly učiněny. Máme mnoho ekologických projektů a programů. A které jasně ukazují, že eh, v našem systému existují filtry, které umožňují podporovat především projekty, které se snaží bojovat proti klimatickým změnám, nebo projekty, které mají příznivý vliv na životní prostředí. To znamená, že touto otázkou jsme se už zabývali v minulosti a v každém případě ekologie je jednou z klíčových priorit pro následující období. Další otázka se týkala auditů. Myslím si, že zde stále ještě existuje potenciál pro zlepšení. Například jsem se eh, při diskuzi eh, v rámci komise dověděl, že účetní dvůr někdy používá odlišnou metodologii hodnocení toho, zda programy byly eh, implementovány efektivně. Je to odlišná metodologie, metodologie od toho, kterou používá komise. Takže si myslím, že by bylo dobré tyto metodologie, metodologie harmonizovat. V této oblasti stále ještě existuje určitý potenciál pro zlepšení. Dále otázka paní Krell eh, se týkala účasti Evropského parlamentu při rozhodování o budoucnosti politiky soudržnosti. My v každém případě jsme připraveni a vám podávat informace o diskuzích s členskými státy a jsme také připraveni a vám předložit dokumenty, které budeme dávat členským státům jako podklady k diskuzi. A myslím si, že určitě budeme schopni také zohlednit názory vašeho výboru a velice oceníme váš příspěvek. Děkuji, pane komisaři. Nyní máme na seznamu 10 mluvčích takže každý z vás bude mít maximálně tři minuty, ale pokud byste využili pouze dvě minuty, měli bychom ještě více času na případní další komentář. Děkuji, paní předsedkyně. A pane komisaři, musím se přiznat, že na mě udělalo vaše prohlášení a váš životopis velký dojem. A víme, že koncem tohoto roku budeme mít novou Evropskou komisi. Ať už je váš mandát jakkoliv dlouhý, víme, že jste přišel do Bruselu ve velice problematické době. Problematické době nejenom pro vás, ale také pro politiku soudržnosti. Jak jste řekl, existují zde tři hlavní problémy. Za prvé hospodářská krize, za druhé diskuze o územní soudržnosti? A za třetí, jaká by, jaký by měl být směr nové kohezní politiky? Zároveň se v médiích v poslední době ukázalo, že diskutovalo hodně o kritériích pro měření efektivity Evropského eh, fondu Solidarity. A zároveň se v médiích hovořilo o rozdělování zdrojů z evropských strukturálních fondů. Já bych se chtěl zeptat, jaká je vaše filozofie a jakou máte představu o územní soudržnosti a o budoucí politice soudržnosti. A co si myslíte o možnosti změny kritérií pro rozdělování peněz po roce 2013? Určitě dojde k velkému boji o rozpočet, k, dojde k boji mezi členskými státy a Evropský parlament a bude muset sehrát svoji roli. Budeme muset mít prostor pro to, abychom s vámi mohli diskutovat, abychom tak vytvořili politiku soudržnosti, která bude dobrá pro všech 27 členů. Já bych dále navrhla za další skupinu a otázku pana Saruše Volského. Děkuji, paní předsedkyně. Tři otázky. Nejdříve bych se vrátil k tomu, co zmínila paní eh, Králová hovořila o centrálním a bankovnictví. Vy jste pracoval v centrálním bankovnictví, ale pracoval jste také na akademické půdě v oblasti v oblasti kohezní politiky. Byl jste také koordinátorem národní pomoci. Já bych se chtěl zeptat, vy máte zkušenosti z druhé strany, ze strany příjemce. Jaké zkušenosti z této strany využijete ve funkci komisaře? Druhá otázka se týká byrokracie. Většinou jde o byrokracii, kterou produkuje komise. Na úrovni členských států, na úrovni příjemců, ale vidím, že další polovinu byrokracie většinou vytvářejí tito příjemci, členské státy. A často je to přehnaná byrokracie, kterou, které je možné se vyhnout. A mohl byste a tlačit členské státy k tomu, aby si nejenom stěžovali na byrokracii z Bruselu, ale aby také omezovali svoji vlastní byrokracii? A moje třetí otázka se týká toho, že Vidím, že se přidáváte ke skupině lidí, kteří chtějí politiku soudržnosti využívat k různým účelům, i k jiným účelům, než jaké stanovili zakladající otcové. Trochu přeháním, ale moje otázka je, zda se nebojíte toho, že změníte eh, zcela hlavní účel politiky soudržnosti, který spočívá v tom, že se má vyrovnávat, že se mají vyrovnávat rozdíly mezi eh, územími. Vy jste hovořil o Lisabonské strategii a o klimatu, takže nedochází k tomu, že byste se odkláněl od eh, původního cíle politiky soudržnosti a tudíž i od smluv? děkuji, pan Tremapolus. Prosím, buďte stručný a omezte počet svých otázek. Děkuji, pane komisaři. Budu hovořit řecky. Nedávno byly obrovské požáry v Řecku. Více než 20 tisíc hektarů bylo zničeno lesů v těchto požárech a je tady jasná odpovědnost vlády, pokud je o prevenci a pokud je o politiku lesnictví. A samozřejmě takováto situace vyvolává možnost těchto lesních požárů a je tady odpovědnost úřadů. Eh, ukázaly se nedostatky v jejich fungování a máme tedy ještě celou eh, řadu skládek mm, pod volným nebem. Máme tady i rozhodnutí soudního dvora a tyto skládky jsou obrovským nebezpečím pro vznik požáru rovněž. A kromě toho nejsou doplňovány mapy, které vlastně mapují existenci lesů, abychom měli adekvátní nástroj jenž umožňuje udržovat a zpravovat lesy a celé toto přírodní bohatství. Evropský parlament v roce 2007 září přijal rozhodnutí, ve kterém je požadováno, abychom se ujistili, že ty rozlohy, jež byly eh, spáleny v požárech, nebyly využívány jako stavební pozemky či pro rozvoj Eh, cestovního rochu budováním dalších středisek a bylo tam přesně stanoveno, jaký má být osud těchto vypálených ploch. Takže se táže, je možné to kontrolovat, co s těmito plochami je, je možné eventuálně požadovat, aby prostředky, které byly získány, eh, nebyly vynaloženy na zachování situace tak, jak to bylo stanoveno. Do Řecka byly vysílány různé delegace, které měly zjistit, jaká je situace. A nyní, pokud je o fond soudržnosti v období 2009 až 2013, více než 5 miliard 800 milionů euro by měly být věnovány na boj proti přírodním katastrofám. Takže se táži, zda víte, jak byly až dosud využity tyto prostředky a zda jste eh, spokojen s koordinací, která v současné době existuje mezi členskými státy, mezi vládami členských států, pokud jde o boj proti požáry, pokud jde o prevenci a pokud jde o civilní ochranu. A pak bych se chtěl vás zeptat, jakým způsobem vnímáte, že by Evropská komise mohla přispět k prevenci? Jakým způsobem můžeme mít eh, jednotnou politiku v oblasti lesnictví, pokud je o obytné osady, eh, aby toto všechno tedy bylo vylepšeno. Takže je zde podle vašeho názoru nějaké pojítko mezi těmito velkými eh, lesními požáry a klimatickými změnami? Děkuji. Nejdříve čtvrtý řečník, pan Briard, a potom pan Samecký odpoví. Pan Briard. Blahopřeji, pane komisaři, k vašemu jmenování. Velice na mě zapůsobila prezentace směrů, které chcete rychle uplatnit. A stejně jako vy jsem schvalovala opatření, které přijala Evropská komise s cílem zjednodušit evropské fondy a pomoci regionům a čelit ekonomické krize. Tato opatření jsou vítána, byla přijata mimořádně a mají tedy dočasné poslání. Ale zhoršování evropských ekonomických dat, ale i světových dat by nás mělo vést k tomu, abychom revidovali hlouběji naši regionální politiku, která představuje nástroj ekonomického rozvoje velkého významu. Tváří v tvář ekonomické krizi, s kterou bojuje každý stát Evropské unie, by tento, tato politika měla být politikou reaktivace v boji, v každodenním boji proti ekonomické krizi. Nebylo by vhodné zajistit skutečnou podporu ekonomického rozvoje to znamená z hlediska udržení ekonomických činností na daných územích. Evropská unie by měla posilovat interní kohezi, jistě, ale měla by také obhajovat svoji konkurenceschopnost na světové scéně z hlediska našeho průmyslu, z hlediska naší ekonomiky a výzkumu. Jaké směry uvažujete uplatňovat v rámci Evropské komise, abyste zohlednil tyto vývoje v souvislosti s naší budoucí kohezní politikou? Děkuji. Teď bych chtěla požádat komisaře, aby byl co nejstručnější. Pokud jde o definici územní soudržnosti, jak jsem řekl, je to nejasné a je těžké vypracovat takovou definici. Moje eh, definice nebo moje interpretace je, že bychom měli využívat tohoto konceptu k tomu, abychom odstraňovali překážky, které vyplývají z geografických nebo územních omezení v jednotlivých regionech. Nemusí to e, nutně zahrnovat e, všechny regiony, ale někdy zde existují určitá omezení vyplývající ze situace v dané oblasti a prostřednictvím politiky soudržnosti bychom se měli snažit odstraňovat eh, negativní dopady takovýchto omezení. To tedy eh, není definice, to je jenom moje určitá představa a o tom. Vy jste se ptal eh, na to, co si o tom myslím. Nejde o to, aby to bylo elegantní, ta definice, ale měli bychom se spíš snažit zahrnout a pragmatické aspekty do našich budoucích kroků. Pokud jde o kritéria způsobilosti, myslím si, že to je rozhodně eh, důležitá otázka pro budoucnost. Musíme mít na paměti, že máme k dispozici vždy omezené zdroje. To znamená, že vždy musíme mít určité stropy, určité limity a určité hranice. Ať už je to 75, 80, 60 nebo 72,5. To je otázka. To závisí na vědeckém výzkumu, na a politickém jednání a v každém případě nová komise se bude muset zamyslet, zamyslet nad tím, jakým způsobem aby tyto otázky měly být řešeny v nové finanční perspektivě po roce 2013. A pane Šavlovský, a děkuji za váš příspěvek. A co jsem se naučil z pozice příjemce evropské pomoci? Myslím si, že jsem se naučil především dvě věci. Za prvé, že celý mechanismus je velice složitý a že vyžaduje další zjednodušování. A nehovořím o zjednodušování, které souvisí se současnou krizí, to je samozřejmě nutné, ale zároveň se domnívám, že je třeba, abychom se zamysleli nad celkovým systémem, celkovým mechanismem který nemusí být eh, možná tak dokonalý jako hodinky eh, Swatch, ale eh, měl by to být systém, který funguje efektivněji. A to je skutečně úkol, který bude muset komise řešit. Pokud jde o byrokracii a to, že ji produkují také členské státy, ano, to máte pravdu. E, já e, samozřejmě mohu vyzvat členské státy, aby tak nečinili, ale my jim můžeme jenom e, doporučit to, že není nutné, aby měli nějaká další kritéria, nějaké další postupy, ale je to v podstatě na nich. A paní Briard položila související otázku. Myslím si, že změny, které jsme zavedli, by měly eh, zůstat, eh, nebo bychom měli zjednodušovat dále. A vy jste hovořila o změně filozofie. Myslím si, že to je velmi důležitá otázka. Já eh, se nesnažím odklánět se od původní filozofie. Já si eh, zkrátka myslím, že svět se změnil od eh, římských smluv. A nyní nejde jenom o to, abychom stavěli silnice a mosty. Samozřejmě jsou zde nějaké základní potřeby, které musíme naplňovat, a především v nových členských státech. Existuje potřeba základní infrastruktury a to je třeba řešit, ale a pokud Evropská unie eh, staré členské státy, nové členské státy, sever Evropy, jich Evropy. Pokud Evropská unie chce a konkurovat eh, Brazílii, Číně a dalším zemím, musíme modernizovat politiku soudržnosti a musíme se zamýšlet nad tím, jak rozvíjet naše regiony, aby byly konkurenceschopnější. Základní infrastruktura je samozřejmě nezbytně nutná, ale eh, nyní jsme o 50 let starší a musíme přemýšlet o soudržnosti jako o nástroji politiky soudržnosti, který má podporovat soudržnost. Pokud jde o situaci v Řecku, myslím si, že bychom měli eh, rozlišovat mezi dvěma situacemi. Eh, jedna situace je stav nouze, existují určité nástroje, které mohou pomoci. A zmírnit velice negativní dopady požáru lesů, ale to je otázka sama pro sebe. Vaše otázka se soustředila eh, především na to, jestli můžeme stáhnout peníze zpět kvůli neefektivní politice v Řecku. Já si myslím, že a to není na nás, ale je to spíše na členském a státě. Pokud zde existuje nějaký nedostatek v politice, v členském státě, je to samozřejmě špatné. My jsme s tím nespokojeni a můžeme se snažit v budoucnosti něčemu takovému přecházet. Ale myslím si, že bychom se na tento problém měli podívat společně, ale je jasné, že odpovědnost není na straně komise. A já bych a požádal Řecko, aby přehodnotilo svoji strategii, aby se zamyslel nad tím, jestli tyto služby mají být poskytovány místními úřady nebo ministerstvem. To je řecká otázka. Mnohokrát děkuji. A Ještě bych chtěla jednou zopakovat, kolegové, jestli byste mohli být struční. Markus Pípe. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaře, i já za sebe vám přeji mnoho úspěchů v budoucích měsících nebo letech, podle toho, jak se toto rozhodnuje. Teritoriální soudržnost. My jsme v Evropském eh, parlamentu 732 členů a zeptejte se jich, co to znamená teritoriální koheze, zda vám to někdo vysvětlí. A my jsme zástupci lidu. Měli bychom přenášet tuto politiku do regionu, měli bychom zviditelnit tuto politiku na základě evropských projektů, měli bychom přinášet přidanou hodnotu do těchto regionů. A tady filozofujeme celé hodiny, abychom si vysvětlili, jaké jsou eh, klíčové priority teritoriální koheze. My sami to nevíme musíme eh, skutečně eh, se zaměřit na to podstatné. Musíme zhmotnit tuto politiku, musíme ji přenést do regionu a musíme předkládat návrhy, které můžeme pochopit také v našich regionech. To je tedy předběžná připomínka. A nyní mám krátkodobou a dlouhodobou připomínku. Ta krátkodobá spočívá v tom, pane komisaři, že vy jste si stěžoval na to, že mnoho subvencí vyústí do těch špatných míst a dochází k zneužívání. Na druhé straně jste navrhl zjednodušení přidělování těchto prostředků. Musím vám říci, že každé šetření ukazuje, že tam, kde regiony nemají žádnou odpovědnost za tyto prostředky, tak tam vzniká zneužití. A když se podívám na to, co navrhuje komise, tedy předávání těchto prostředků bez spolufinancování, tak mohu pouze varovat, protože je to v protikladu s principy eh, evropských regionálních podpor. To byla krátkodobá připomínka k tomu, co souvisí s konjunkturálním zaměřením. Vy sám jste řekl, že oživení konjunktury je možné. Nevím, jestli je nutné změnit nástroje v této souvislosti. Další připomínka se týká dlouhodobé perspektivy a tady jsem velmi rád naslouchal vašim slovům. Potřebujeme klíčové priority, musíme se zaměřit na tato opatření, potřebujeme vyhodnotit limity, musíme definovat, co je teritoriální koheze, musíme stransparentnit evropský rozpočet a kontroly. To jsou úžasné záměry, ale znovu opakuji, potřebujeme obsah. A je tady jeden obsah, který mě znepokojuje také v souvislosti eh, s návrhem eh, zeleným, kteří svým způsobem přehánějí tuto diskuzi kolem ekologie a požadují další prostředky. Není možné, aby regionální eh, politika byla podřízená ekologické politice. To není možné. Pokud byste to bral vážně, pak byste musel podporovat ty regiony, které nejsou nejchudší. Naopak to jsou regiony, kde je velmi dobrý průmysl. A proto prosím, vážená komise, u těch příštích návrhů je nutné mít na mysli solidaritu a vyrovnání regionu. To musí být základem naší politiky. Nesmí se to rozředovat, rozmělňovat eh, v souvislosti s těmito ekologickými cíli. Je nutné investovat mnoho peněz eh, do životního prostředí, ale eh, ne v souvislosti s teritoriální kohezí. Děkuji, paní Berden. Děkuji, mám stručnou otázku. Rada blokuje návrhy na změnu nařízení o Evropském sociálním fondu. Je nám to velice líto, protože toto nařízení by zjednodušilo pravidla a rozšířilo možnost použitelnosti eh, Fondu Solidarity. Co chcete udělat pro to, aby eh, zrušili blokaci? Pan Kodmanis. Sorry, very, short, or three, three. A budu velice stručný, tři poznámky. E, za prvé otázka subsidiarity, především v době krize a budou regiony bojovat o podporu z Evropské unie. A myslím si, že e, toto nemůže probíhat na národní úrovni. Otázka je, jak Evropská unie bude a, a pomáhat regionům, jak to bude se subsidiaritou. Druhá otázka se týká překrývání věcí. A existuje zde mnoho různých fondů. A fond pro regionální rozvoj, a fond Solidarity, a fond pro řešení otázek globalizace a další fondy. Eh, problém je, že některé fondy eh, se soustředí na řešení krize, ale eh, existuje zde problém rozmělnění finančních zdrojů. Jak to bude v budoucnosti komise řešit? A třetí otázka. Je jasné, že se zjednodušením je nutné mít určité hodnocení efektivity využívání peněz v regionech je třeba, aby takovéto hodnocení existovalo. A je jasné, že některé využívání peněz není efektivní, ať už zde máme jakékoliv, eh, jakákoliv čísla 66% nebo tak, je třeba mít jasné údaje o hodnocení. Pan Teixeira. Velice děkuji, pane komisaři. Nejdříve dovolte mi, abych vám poblahopřál eh, k vaší funkci a abych vám také popřál hodně štěstí. Otázka, jenž bych vám chtěl položit, se týká eh, nejzdálenějších regionů. Hovořím o Madejře, protože to je oblast, kterou znám nejvíce a od tam tu také pocházím. Ale ty otázky samozřejmě se mohou týkat i dalších ostrovů, jako Kanárské ostrovy, španělské. A to, co jasně vidíme, je, že tyto regiony eh, a zejména Madeira se vyvíjely specifickým způsobem v posledních 20 letech. Když Portugalsko vstoupilo do Evropské unie před 20 lety, tak Madeira eh, měla HDP 40% a dnes představujeme 90% HDP EU, takže to je důkaz, že peníze byly na Madeiře velice dobře využity. Na základě tohoto vývoje a eh, rozvoje došlo k statistickému nárůstu HDP s prudkým snížením finanční pomoci. Eh, z poslední eh, finančních eh, obálky. Tam máme přibližně o 90 milionů eur méně, abyste měl asi takovou představu, co to znamená. A okamžitě jsme zaznamenali pokles rozvoje těchto regionů na základě toho prudkého poklesu pomoci a zdá se, že může i dojít ke kroku zpátky, pokud jde o jejich rozvoj a tyto ultra Eh, vzdálené regiony mají charakteristický rozvoj, je to zmiňováno i ve smlouvě, jsou tady stále problémy, stále těžkosti a proto je potřeba, aby zde existoval i stálý systém pomoci a podpory. Takže bych chtěla vědět, co si o tom myslíte, zda komise bude připravena předložit nějakou hodnotící zprávu o dopadu, pokud jde o cíle konvergence, cíl jedna u těchto regionů abychom mohli toto pak mít jakožto důležitý pracovní nástroj eh, při diskusi o finančních perspektivách pro tyto regiony. Děkuji, Vojtěch Olejníček. Pani komisařu, oczywiście gratuluję panu i nemám žádný vątpliwości. Děkuji, blahopřeji vám. Já vůbec nepochybuji o tom, že vykonáte dobrou práci až do závěru mandátu a doufejme, že nám pak zůstanete zachován a určitě eh, budete plnit tuto, eh, tento úkol velmi úspěšně. Po dnešní diskuzi mám dojem, že krize jaksi zachránila kohezní politiku. Souhlasíte s tím? Kdyby nebyla žádná krize, možná by nedošlo k těmto podobným reformám. Víte, že byly problémy zvláště s používáním kohezního fondu. To je velmi důležitý problém a v závěru mandátu komise by se měla soustředit na to, aby se mobilizovaly všechny vlády, aby se maximálně využily tyto prostředky. Jsou tam velké prodlevy. A vy jste nás vyzval k tomu, a s tím já souhlasím, aby se používaly také nové technologie, aby byly mm, tyto technologie inovativní z hlediska budoucí kohezní politiky a aby vznikaly také nová pracovní příležitosti, abychom zajistili konkurenceschopnost vůči Číně, USA. Tato kohezní politika musí také podporovat ochranu životního prostředí, musí tady být kompatibilita ale e, musíme bojovat za to, abychom měli více prostředků v kohezní politice, musíme tedy zlepšit využívání těch existujících prostředků. Pokud nebudou dobře využívány, nebudeme mít žádnou morální podporu, pokud budeme bojovat za další prostředky jakým způsobem se budete snažit mobilizovat vlády v členských státech. V Polsku využívání kohezního fondu u těch zásadních eh, cílů, které byly stanoveny, se týká mostů, infrastruktura a tak dále. To je to, o čem jste hovořil. Tyto investice do infrastruktur neprobíhají tak, jak by měly, dochází k prodlevám a pokud to nezlepšíme, nemůžeme efektivně používat tyto prostředky. Thank you very much, Ms. Manner. Děkuji, paní Maner. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Aivan ensiksi haluan onnitella teitä ja toivottaa teille. Vážený, člen, vážený pane komisaři, gratuluji vám a přeji vám všechno nejlepší ve vaší funkci. A moje otázka už zde určitým způsobem zazněla. Je třeba soustředit se na oblasti, které trpí dlouhodobě znevýhodněním. Mám na mysli několik regionů, které trpí z důvodu demografických či geografických. Důležitá otázka je, jak se tyto regiony budou zohledňovat v kohezní politice po roce 2013. A je nutné zdůraznit problémy těchto regionů po roce 2013. Co si o tom myslíte vy, pane komisaři? Druhá otázka se týká pobaltské strategie, a která je velice aktuální během švédského předsednictví. Jak je možné propojit politiku soudržnosti s pobaltskou strategií? Jak to uděláte? Mnohokrát děkuji. Tímto jsme se dostali na konec otázek a nyní bych požádal pana van den Brande. Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové poslanci, nejdřív bych vám chtěl poblahopřát k vašemu zvolení všem a říkám to zcela upřímně. Vzhledem k tomu, že jste si zvolili stát se členy eh, výboru REGI, tak eh, vám o to více k tomu blahopřeji. Jsem přesvědčen, že je to právě váš výbor, paní předsedkyně, který pracuje v obtížném období, v obtížném mandátu, to je, je potřeba definovat věci, ale co to je definice v životě, když nemáme samotnou praxi? A samozřejmě otázky politické integrace, eh, to znamená, zda se vzdalujeme či nevzdalujeme od původní filozofie sou, politiky soudržnosti. A je pravda, jsme ve světě, který se vyvíjí a eh, proto, paní předsedkyně, bych vám chtěl poděkovat jménem výboru regionu a myslím si, že bychom vám měli předat eh, květiny za vaši vynikající práci v Evropské komisi. Měli jsme skutečně vynikající spolupráci s vámi a mohli jsme uskutečnit celou řadu věcí, nejenom skrze naše kontakty, ale také i pro budoucnost regionální politiky. A teď, když dovolíte, několik úvah, o které bych se chtěl s vámi podělit. Chci říci, že výbor regionu je připraven poskytnout vám veškerou spolupráci. Víte, že v životě je třeba vždycky hovořit přímo s lidmi, jednat přímo na úrovni občanů. A to platí i pokud je o místní a regionální samozprávy. Pane komisaři, vám bych chtěl nejdříve poblahopřát a říct si vám, že co nejdříve budeme mít možnost vylepšit vztahy mezi výborem regionu a generálním ředitelstvím Evropské komise. Myslím si, že ta první příležitost nastane hned v říjnu, až bude den otevřených dveří. Zcela určitě musíme dosáhnout územní soudržnosti v rámci politiky soudržnosti, ale myslím si, že územní soudržnost by měla de facto doplňovat eh, ty svobody, protože všude existují svobody tak, jak to stanovily smlouvy. A když přidáváme další svobody, svobody pro občana, například zvolit místo, kde žije a kde pracuje v Evropě, nehledě na územní handicap. A tyto svobody jsou i pro Evropskou unii, že je tady i svoboda volby, výběru, aby bylo možné překonat tyto handicapy. A každé území, každý region musí také počítat se solidaritou Evropské unie, aby mohl vylepšit svůj potenciál a aby mohl nabízet svým občanům možnosti pro lepší život a pro lepší zaměstnanost. A já tedy doufám, pane komisaři, že sdílíte naši vizi, pokud je o územní politiku soudržnosti. Je to nejenom vize, ale je to i přístup a vyhledávání nějaké dokonalé definice. Takže v těch následujících měsících a letech výbor regionů eh, navrhne Evropské komisi, aby eh, uskutečnila to, co bychom mohli nazvat eh, nějakým multilaterálním novátorským nástrojem partnerství. Nedávno jsme navrhli eh, tento přístup v Bílé knize, pokud jde o zprávu na několika úrovních a pokud jde o konzultace a připomínkování této bílé knihy, tak zatím to probíhá. A vy, jakožto váš výbor, a vy, jakožto europoslanci, doufám, také přispějete k tomuto. Tak, aby koncem listopadu letošního roku jsme měli dokument ušitý na míru. Pak je zde také otevřená metoda koordinace e, zpráva Barka, e, back territorial a územní dopad, e, pokud je o evropskou legislativu. To všechno jsou mm, možnosti, jež přispívají k lepší zprávě na základě partnerství. A všechno jsou to tedy inovující metody. A já tedy doufám, pane komisaři, že opakují komise bude sdílet náš pohled, že eh, komunitární nástroje by měly být vylepšeny, eh, třeba i o různé i experimentální postupy a využívat přitom znalostí a zkušeností místních zastupitelů. To je velice důležité, aby mohly fungovat jednotlivé evropské nástroje a také politiky. Mějme v tom jasno místní samozpráva a regionální samozpráva velice často eh, kritizuje, že není přímo zapojena do stanovování politických priorit, jež pak mají přímý dopad na regiony a místní úroveň. My již máme v této oblasti zkušenosti, takže bychom vám mohli eh, poskytnout přidanou hodnotu Evropská unie hodnotí samozřejmě třeba i územní dopad budoucí legislativy a proto je potřeba větší spolupráce mezi výborem regionu a Evropskou komisí, abychom mohli zajistit lepší veřejnou zprávu. A my si myslíme, že regionální politika díky této zprávě by mohla vlastně e, zajistit lepší přivlastnění si jednotlivých strategií Evropské unie na regionální místní úrovni a my doufáme tedy, pane Samecký, že s vaší pomocí Evropská komise bude podporovat tento přístup a doufám, že budeme moci zajistit silné partnerství s výborem regionu. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nyní odpovědi na otázky ze strany pana Sameckého. Děkuji, paní předsedkyně. Z diskuze je jasné, především z vašeho prohlášení, že se potřebujeme eh, snažit nadále, asi ne o definici, ale o něco, co je blízko eh, definici územní soudržnosti. Já souhlasím s tím, že existují regiony, kde lidé chtějí mít jasnou představu o tom, co to je a jak to má být eh, aplikováno. Musíme se tedy vážně zamyslet nad tím, jak postoupit, pokročit směrem k jasné definici. A druhá otázka, o které jsme zde hovořili, a eh, bylo stoprocentní spolufinancování. Zaznělo zde, že eh, pokud eh, se členské státy neúčastní spolufinancováním, potom je eh, nezajímá, jak financování probíhá. My doufáme, že pravidla budou respektována i bez spolufinancování. Musíme provádět kontrolu, tak jak byla prováděna do posud. Kontrola je v některých aspektech problematická, ale eh, myslím si, že by měla fungovat eh, i nadále. Pokud jde o propojení regionální politiky a klimatických změn, eh, je jasné z této diskuze, že zde na to existují různé názory a v budoucnosti se budeme muset snažit najít konsenzus mezi různými cíly a různými zájmy. Pokud jde o Fond Solidarity, a slyšel jsem, že komise přijala výroční zprávu před dvěma měsíci, která stanovuje aktivity tohoto fondu a komise žádala o novou o pokračování práce návrhu, na návrhu z roku 2005. A to je především důležité s ohledem na riziko pandemie H1N1. Nyní, pokud jde o okrajové regiony a hodnocení dopadu, myslím si, že bych eh, mohl zopakovat to, co už jsem eh, řekl v reakci na předchozí otázku. Regionální politika Eh, musí využívat výhody, které existují v těchto odlehlých regionech. Eh, někdy je to eh, určitá geografická lokalita, která je výhodou. Je třeba podporovat tyto výhody vzdálených regionů a snažit se vystavět hospodářskou aktivitu těchto regionů právě na těchto výhodách. A pokud jde o hodnocení konvergence 1, a to, to je a, a jedna z priorit. A příští rok budeme mít a, k tomuto tématu zprávu, která bude hodnotit efektivitu politiky. Dále jsme zde měli otázku týkající se regionů versus eh, členských států. Myslím si, že eh, je to spíše na členských státech, aby eh, se tímto problémem zabývali. My nemůžeme vnucovat členským státům priority. To musí dělat členské státy. Samozřejmě je dobré, aby členské státy respektovaly priority jednotlivých regionů pokud se podíváme na ustanovení týkající se fondu Solidarity nebo fondu soudržnosti, cíle těchto fondů jsou velice odlišné. Fond Solidarity má, se má soustředit především na oblasti, které byly promiňte, fond soudržnosti se má soustředit především na oblasti, na které negativně dopadla globalizace, zatímco fond Solidarity se týká regionů, které byly postiženy nějakou katastrofou. Děkuji polskému kolegovi za to, že zmínil to, že krize zachránila politiku soudržnosti. Myslím si, že to je poněkud přehnané, ale v každém případě nyní máme dobrou příležitost pro to, abychom politiku zjednodušovali a abychom pokračovali v tomto směru naší práce. To je v každém případě směr, kterým je třeba pokračovat i v budoucnosti. Je možné v tomto směru tlačit také na členské státy? Já souhlasím také s vizí a mé předchůdce předsedkyně paní Hýbnerové, která realizová také mnoho návštěv. Já nemůžu realizovat tolik eh, návštěv, ale v každém případě se budu snažit mobilizovat členské státy, aby pracovali efektivně. A nyní k pobaltské strategii a, a propojení této strategie s kohezní politikou. Já si myslím, že je to velice dobrý příklad toho, že se zde může aplikovat politika soutržnosti na velice specifickou eh, skupinu oblastí. Je to dobrý příklad toho, eh, jak můžeme eh, pracovat s územní soudržností, aniž bychom měli jasnou definici. Strategie Balckého moře je velice dobrý projekt, který se soustředí na to, aby se tento region sjednotil a měl jasný a jednotný cíl. V rámci toho je možné definovat konkrétní sektorální politiky. A různé a úrovně státní zprávy mohou být zahrnuty do tohoto procesu. Dále děkuji předsedovi výboru regionů. Myslím si, že v mnoha ohledech máme podobné názory. A předseda Baroso vám odpověděl ve svém dopise, a pokud jde o bílou knihu a vícestupňové zprávy. Komise se tímto tématem v současné době intenzivně zabývá, provádíme veřejné konzultace a jsme připraveni se této diskuze aktivně účastnit. Na podzim eh, ještě zintenzivníme naše aktivity v tomto ohledu. Na závěr bych chtěl eh, poděkovat za a vaše přání je také za tuto diskuzi. Je to pro mě velice důležité. Vidím, že zde existuje mnoho názorů, že zde existuje mnoho seměrů, mnoho myšlenek, které jsem neznal, ale v každém případě je teď budu zohledňovat. A počítám s vaší spoluprácí. A jak jsem řekl, budu vám k dispozici jako výboru, ale také jako jednotlivým členům jako jednotlivým poslancům. A zároveň se těším na spolupráci s vámi, stejně tak jako na spolupráci s výborem regionu. Děkuji. Uh, Chtěla bych mnohokrát poděkovat komisaři za a to, že nám věnoval svůj čas během této diskuse. Chtěla bych informovat kolegy a komisaře, že nyní během setkání koordinátorů budeme hodnotit tuto diskuzi a výsledky této diskuze budou zaslány eh, v dopise předsedovi Evropského parlamentu. A hlasování a schvalování pana Samackého v roli komisaře proběhne eh, během hlasování v plénu. A takže setkáme se s